orgány na téma různých oblastí politik. Už jsme spolu již i spolupracovali, ale je zde celá řada témat, o nich se zatím pouze hovoří a příliš se v dané věci nekoná. To se týká právě hlavně oblasti ekonomiky. Čína je supervelmocí, politickou supervelmocí, z vojenského hlediska, zahraničně politického hlediska, eh, podnikatelského hlediska, průmyslového hlediska a proto není důvod k tomu, abychom Čínu vnímali jako pouze rozvojovou zemi. V řadě aspektů je rozvojovou zemí, ale co se týče ekonomiky, je opravdovou velmocí a my máme všechny důvody pro to, abychom eh, takovouto realitu vnímali. Je to strategický partner a strategický partner musí vždycky dodržovat pravidla reciprocity. A co to zvláště tam, kde se jedná o přístup na trh. Evropská rada rovněž vyzvala komise k tomu, aby komise připravila konkrétní návrhy k přípravě konkrétních postupů na zlepšení vztahu s Čínou. A na tom v tuto chvíli pracujeme. Například pracujeme na pravidlech veřejné podpory v případě akvizicí v jiné zemi. Jak víte, my máme velmi přísná pravidla, pokud jde o akvizice v rámci Evropské unie, ale tato pravidla nepůsobí tam, kde se jedná o třetí stát a my musíme zajistit rovné podmínky. Hospodářská soutěž má být ostrá, krutá, nikoli však nekalá. A my chceme, aby náš vnitřní trh byl otevřený, ale ne za všech podmínek. Musíme se chránit. A jak říkal pan předseda Tusk, Předpokládáme, že investiční dohoda s Čínou by měla být dojednána do roku 2020. To je velice důležité, to napomůže čínským a evropským investicím. Zároveň očekáváme, že Číňané přijmou dohodu o zeměpisných označení. To je materiál, který již byl dojedná, nikoli však přijat. A jak říkám, jsme strategickými partnery, úzce spolupracujeme v celé řadě politických oblastí, ale je zde hlavně hospodářská spolupráce, která je velkým tématem oblastí, v níž je třeba se hodně zlepšit tak, aby působily rovné podmínky a tyto rovné podmínky ehm, získaly evropské podniky vůči podnikům čínským. Děkuji. Děkuji, já souhlasím a závěrem eh, pan předseda, pan Donald Tusk. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jen dvě poznámky z mé strany se dovolím. Marian, jen takové vysvětlení. To nebyla poslední Evropská rada do voleb do Evropského parlamentu. Je dost pravděpodobné, že se sejdeme ještě v Dubnu a budeme jednat o Brexitu. A rozhodně se sejdeme v Sibiu 9. května a Rovněž budeme projednávat dlouhodobou strategii EU. Bude to neformální zasedání, ale rovněž to bude zasedání, které se bude týkat zásadních témat. A na adresu pana Faráže. Pane Faráže, vy jste zde přednesl vášněvé argumenty proti druhému referendu, ale pravdou je, že druhé referendum proběhlo v roce 2016, jelikož to první proběhlo v roce 1975 a velká většina britské populace se tehdy rozhodla, že budoucnost Spojeného království je v Evropském společenství. Byli jste to vy byste si před třemi roky mysleli, že je možné uspořádat referendum a zneplatnit tak referendum první, což lze snadno vztáhnout na dnešní situaci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Uzavírám debatu. Euh, Milí kolegové, budeme pokračovat v rozpravě s programem, to znamená společná rozprava opatření mobility. Jsou to e, požadavky na konkrétní požadavky v sektoru dopravy a takže zde e, e, i jde o tachografy, potom jde o zprávu pana Ertuga, nejprve pan Kilonen, pan Van Windenkamp a potom pan tom zpráva pana Ertuga. Takže nejprve paní Kilonen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, omanlaisensa saaga on tullut... Milí kolegové, Jedná se o dlouhotánský příběh musíme nyní se postavit za to, v co věříme. Snažíme se dosáhnout férové politiky v dopravě a pravidel, která budou důsledně uplatňována a která skloubí sociální aspekty s tržními. Stalo se to obrovskou výzvou, ale dopracovali jsme se kompromisů, jsou i tací, kteří se domnívají, že eh, příliš, mm, je jich příliš mnoho a že eh, tu legislativu rozmělňují. Naopak jiní se domnívají, že ta legislativa zachází příliš daleko. Kompromis pouze velice vzácně přináší eh, těm, kteří jej dosáhli pocit, že opravdu na něm získali. Potřebujeme ale opravdová, transparentní a spravedlivá pravidla hry na těch trzích. A zároveň i podnikatelé se musí chovat eh, tak, aby to bylo legální a aby to bylo přehledné ve všech státech. Jsou takoví, kteří tvrdí, že ty kompromisy vlastně nejsou skutečné a že nelze hlasovat. Přesto se však nyní zdá, že skutečným důvodem je to, že ten kompromis je prostě příliš obtížný. A máme zde i takový, takové, kteří se domnívají, kteří nepochopili, že potřebujeme nová pravidla, že zde na těchto trzích už nebudou smět působit eh, bílí koně a firmy na poštovní schránku a že musíme i sociálně chránit naše řidiče. Z čeho jsme vycházeli? Nejdříve jsme si řekli, že se musíme zbavit eh, toho konceptu řidiče, co by jakéhosi nomáda, kteří se toulají Evropou je třeba umožnit všem řidičům, aby se mohli vrátit ke svým rodinám a i ten kompromis tam máme. Řidiči nákladních vozitel nyní rovněž získají právo na odpočinek a to odpočinek ve svém domově. A že to musí vše být naplánováno a odsouhlaseno jejich zaměstnavateli, tedy speditéry. Je tam požadavek navíc na stejný plat za stejnou práci. Bohužel nyní tato situace takto nevypadá. Mnozí navíc s takovýmto postojem nesouhlasí, a zároveň máme zde i hlasy, že by směrnice o vysílání pracovníků měla platit už první den poté, co řidič věde na území cizího státu. Možná, že je to opravněná logika, ale v zájmu společných pravidel a v zájmu toho, aby nákladní vozidla neprojížděla po evropských silnicích prázdna tím, že se musí někde vrátit a nevyplácí se um, příslušný um, systém pladeb, je třeba přistoupit na kompromis. Máme zde i prvek kabotáže. I zde to chceme vše upravit přeshraničně. Chceme, aby pravidla byla závazná a snadno uplatnitelná a zároveň se nová koncepce neobejde pře, bez inteligentních tachografů. Tyto by rozhodně usnadnily kontroly a zbavily řidiče administrativy. Máme zde kompromis, mnozí si nepřejí o něm hlasovat, ale nastal nejvyšší čas se skutečně rozhodnout. Rozhodnout se ve prospěch sociálně spravedlivých pravidel hry, tak, aby platili pro všechny podnikatele a zároveň pro ně byly přijatelné. Pan Van de Kampf, děkuji vám, paní předsedající. E, já tady navážu na slova paní Kilonen já potvrdím, že balíček mobility je integrovaným konceptem, který zahrnuje eh, vysílání eh, pracovníků, dobu řízení minimální přestávky a i kadbotáž. Jedná se však o ošemetnou záležitost z politického pohledu. Ono totiž je to něco, co se týká přímo samotné podstaty společného trhu. V mé složce, kdy hovoříme o době řízení a minimálních přestávkách, jde o zlepšení pracovních podmínek řidičů. Nejde ani tak o to kolik hodin každý den řidič odřídí a kolik hodin odpočívá. Tím se zabývá jiná složka a jiná zpráva. Spíš jde o dobu odpočinku v noci a o víkendech. A zásadní otázka zní, kde přesně může řidič strávit dobu odpočinku. Jak už jsme byli svědky, a jak to vidíme každodenně, často je nákladní vozidlo zaparkováno ilegálně někde na okraji silnice, kde nejsou ani sanitární podmínky k odpočinku, ani například toalety a tak dále. E, náš postoj byl potvrzen Evropským soudním dvorem v Luxemburku, který prohlásil, že tento typ odpočinku už nelze trávit v kabině řidiče. My jej tedy chceme zakázat, i když je tam velkorysé přechodní období. Jiná situace nastává v okamžiku, kdy se řidič může vrátit domů. My nechceme připouštět nomádský život eh, řidiče tuláka, chceme, aby měl možnost při nejmenším jednou za čtyři týdny se vrátit do svého domova. Jednou za čtyři týdny a zaměstnavatel mu to musí umožnit. A ještě eh, mezi tím je možné mít i krátký víkendový odpočinek, ale ten se musí odehrávat na odpočívárnách, které jsou příslušně vybaveny. A nyní autobusy. Autobusy to už nejsou kontenery. A tam jsme zavedli větší flexibilitu. Nikoli 16-hodinové pracovní období, jak tvrdí někteří, ale přece jen trochu více flexibility v oblasti toho, čemu se někdy říká 12-denní pravidlo. Paní předsedkyně, důležitým aspektem jak této složky, tak i dvou ostatních je její provádění provádění těchto kroků. O tom už se zmínila i paní Kilonen. My se ze všech sil snažíme o to, aby 1. ledna roku 2024 byl už opravdu zaveden všude eh, inteligentní tachograf druhé generace. A v mezidobí se musíme zabývat otázkou firem na eh, poštovní schránku. A to nezávisle na tom, kolik to bude stát. Ještě pár slov ke kabotáži a k vysílání pracovníků, paní předsedkyně. Musíme zajistit, aby eh, příliš přísné pojednání tohoto tématu dnes bylo překážkou jednotného trhu. V současné době nám schází řidiči máme až pět tisíc volných míst v tomto odvětví. Tento nedostatek řidičů se určitě dá vyřešit flexibilitou a dobrými lákavými pracovními podmínkami. Pan Ertok na čtyři minuty. Dank. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně. Já v úvodu navážu na své dva předřečníky. Totiž skutečnost, že máme evropské autostrády, dálnice a tam situace vypadá tak, že situace už není únosná a není únosná ani pro země a pro regiony, které mají tu infrastrukturu, která to jaksi unese, ale hlavně není únosná pro ty, kteří po těch dálnicích jezdí, pro jejich eh, mateřské země a pro jejich rodiny. A to znamená to, co už zde bylo nakousnuto, totiž, že toto povolání už není ani lukrativní, ani vůbec zajímavé. Tady ani nejde tak o peníze. Ale pokud si představíme, že nějaký řidič v jeho východní Evropě si může teoreticky vydělat dobře, ale přesto i tam řidiči schází, takže to nemůže být penězi. Musí to být tím, že pracovní podmínky jsou nevyhovující. Pokud jsou tři měsíce někde na cestách, pak se jim jeden měsíc umožní pobyt doma a pak opět odjedou na tři měsíce, to už je přejde chuť po tomto povolání. Proto je správné, že Evropská komise přišla s tím prvním balíčkem mobility. A jak už se zmínili my spoluspravodajové těch dvou zbylých zpráv, jde o to, aby právě v tomto odvětví v Evropě se vše utvářelo tak, že za prvé právě posílíme a udržíme jednotný trh a bude na něj i nadále přístup, ale zároveň ti, kteří se snaží prosazovat a poskytují své služby pouze prostřednictvím sociálního dumpingu, že jim zrušíme tuto možnost. Zde loni v červenci jsme hlasovali a všechny tři složky byly zamítnuty. Od té doby už uplynul téměř rok, milí kolegové, ale my jsme nelenili, my jsme se i mezi frakcemi snažili domluvit a plodem jsou tyto kompromisy. Přirozeně, že kompromisy to jsou rozhodnutí, kde často nebývá mm, spokojen nikdo. No ale proto se jim říká kompromis. Proto po třetím prosinci tam, když přišla rada eh, s tím, eh, že většinově schválila eh, to většinový přístup, tak jsme si tím vypomohli a nyní já tomu říkám triky. To, že se tady někdo snaží podminovávat to, že bychom měli hlasovat a že ta legislativa je opravdu nutná, že je žádaná. Stovky tisíc řidičů na ně čekají. Podnikatele, kteří by chtěli se k lidem, ke svým zaměstnancům chovat férově. I ti na to čekají. K čemu by došlo, kdyby se tato legislativa nezavedla? Tak by stále ještě zde panoval divoký západ a mnoho šedých zón a na těch silnicích by to vypadalo stále stejně. Už zde bylo naznačeno, že každý členský stát si pak přistoupí případně k jednostranným krokům, ale to potom musí komise zpětně zapracovat do něčeho, co by mělo přijít do budoucna. Proto vás prosím o podporu kompromisu. Když tedy hovoříme o přístupu k trhu a o kabotáži čím se můj návrh zabývá. Slabiny stávající legislativy, kde hovoříme o třech operacích v sedmidenním období, tomu jsme se snažili dát eh, nový háv, protože ono ten bylo proveditelné s těmi um, bezpečnostními kontrolami. Našli jsme řešení, které schválili, na které přistoupili i východoevropské státy. Tedy suma sumárum se jedná o dobrý cíl a dobrý záměr a e, zaslouží si podporu odpor. Děkuji za výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Pan Bach, máte minutu. Děkuji, paní předsedkyni. Já děkuji kolegům výboru EMPL. V první řadě, tam se domnívám, ta spolupráce byla dobrá a ta zpráva si zaslouží schválení, je docela slušná. Ale nyní jsme eh, takovými, takovým rukojmím a debatuje se o tom, zda se bude vůbec hlasovat. Já už se obsahově k tomu vyjadřovat nebudu, tady kolegyně Kilonen a ostatní předřečníci se už tomu vyjádřili dostačujícím způsobem. Ono se jedná eh, tak, o takovou trochu patovou situaci. Přejeme si to, se schovávat hlavu do písku a nechat to vše eh, vyznít dostracena, to asi ne. Už zde byly popsány podmínky, ať už v počívárnách nebo na silnicích. To je neudržitelná situace. Rovněž mnozí nekalí podnikatelé si stále nacházejí mezery i v našich právních systémech a zneužívají těch rozdílů a um, provozují nekalý biznis. A rovněž i to, že řidič je prostě mimo domov příliš dlouho. S tím se musí skoncovat a já doufám, že příští týden se zachováme natolik zodpovědně, že zavedeme pořádek na ulicích a že i ten řidič bude moci eh, vykonávat se povolání eh, důstojný způsob jako lidská živost. Dlabajová. Bajová minutu

modrou kartu na paní Labajovou. Akceptujete modrou kartu, pan Kremer? Eh, my to, vy to dnes kritizujete, ale v pondělí jste dostala 16 pozměňovacích návrhů a dvě hodiny eh, byl čas na ně reagovat a pak už oběhla lhůta to jsem za 15 let v tomto parlamentu nikdy nezažil takový postup. To je nedemokratické až na mrt. Co se bude dít, když se bude hlasovat příští týden? My samozřejmě si chceme sednout společně a hledat kompromisy, ale ostatní stínoví zpravodaje do toho vůbec nebyli zapojeni, proto je správné, že se nerozhoduje dnes. Já nechci probírat 16 pozměňujících návrhů za dvě hodiny a pak ještě na ně muset reagovat. To je urážka demokracie

Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, zpravodajové. Za prvé chci omluvit pan komisař, že tu není, paní komisařku, že tu není samozřejmě. E, toto je balíček, který je prioritní pro paní komisařku Bulcovou, ale především e, ona teď e, musí se zúčastnit neformální rady pro dopravu v Bukurešti květnu 2017, když komise přijala první část tohoto balíčku mobility, tak v podstatě šlo o to zlepšit pracovní podmínky v dopravě, silniční dopravě a za druhé zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a překonat roztříštěnost vnitřního trhu a koordinovat pravidla. A za třetí šlo o to snížit administrativní břemeno pro provozovatele a pro firmy tak, aby i bylo možné provést eh, cílenější kontroly díky digitalizaci. A od té doby jsme ušli dlouhou cestu. Chci vám poděkovat za úsilí především všem třem zpravodají, paní Kilonen, panu Fandenkampovi a panu Ertugovi, kteří byli hnacím motorem tohoto procesu. A od samého počátku jsme věděli, že to bude maraton a ne nějaký sprint a, a ta doba zrání byla nutná pro to, aby vše bylo řádně promyšlené, vylepšované a podobně. Rada se v minulém roce 3. prosince dohodla na společném postoji a nyní jsme eh, se blížíme k dobrému kompromisu. Eh, a silniční sektor potřebuje změnu, velkou změnu, revoluci. Řidiče potřebují stabilní rámec pro příští léta a tento sektor již nemůže čekat. A mm, rychlá dohoda v parlamentu nám ukáže, jak tento parlament se angažuje, aby řešil výzvy tohoto sektoru a intenzivní práce parlamentu nám umožnila vyřešit kontroverzní témata jako boj proti těm fiktivním firmám, posílená spolupráce mezi národními orgány, lepší využívání digitálních nástrojů jako tachografy, elektronické doklady a e, deklarace, notifikace a potom uměrná pravidla pro lehká užitková vozidla. Po, pokrok v těchto oblastech eh, umožnil Evropskému parlamentu soustředit se v poslední debatách na eh, to, co ještě došel není, to znamená kabotáž, eh, doby řízení a odpočinku a v neposlední řadě také lex specialis o vysílání pracovníků v silniční dopravě. Podle našeho názoru kompromisní návrhy nastavují správnou rovnováhu a ty podmínky jsou vyvážené. Eh, lepší pracovní podmínky, eh, lepší podmínky pro dopravní podniky a také digitalizace, která hledá s čemu napomáhá. My budeme pokračovat v těchto debatách s cílem dosáhnout dohody o těchto prioritních záležitostech. Podporujeme všechny pozměňovací návrhy, které podporují rovnováhu eh, ve službách dopravních, včetně pracovních podmínek a zmenšování administrativy. A teď dovolte několik politických úvah. Začal bych eh, tím lex specialis o vysílání pracovníků. V rámci revize té obecné směrnice o vysílání pracovníků jsme sledovali závazek Eh, vytvořit specifická pravidla pro silniční dopravu. Je to takzvaný split model, eh, který trošku se odchyluje od návrhu komise a nastavuje lepší rovnováhu mezi ochranou sociálních práv řidičů a zároveň eh, svobodný pohyb zboží v rámci této silniční dopravy. Je to v rámci a v souladu s obecným přístupem Rady. Navíc jsme chtěli co nejjednodušší pravidla pro vysílání pracovníků eh, v rámci eh, tedy volného pohybu pracovní síly za pomocí digitálních prostředků. A myslím, že se nám podařilo tyto cíle naplnit. A nyní pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku. Toto je zásadní věc, která má přímou, přímé dopady na pracovní podmínky a bezpečnost silničního provozu. Komise eh, se domnívá, že řidič má právo na dlouhý eh, víkendový odpočinek eh, doma s rodinou a ne tedy v kabině vozidla. Současné, současně s tím je třeba, aby pro řidiče v kamionové dopravě byly k dispozici zařízení, kde mohou odpočívat a věnovat se tedy tomu, co je třeba. To znamená bezpečná parkoviště, eh, která je třeba budovat, a to případně i s podporou evropského rozpočtu. To tedy bude součástí eh, příštího rozpočtu v rámci, eh, v rámci programu Connecting Europe Facility. Tady je důležité, abychom naslouchali eh, potřebám a eh, budeme v brzké době začínat posuzování eh, těch pravidel, která platí a eventuálně je měnit, pokud si tak bude parlament přát. A opět budeme sledovat dva cíle a to je bezpečnost silničního provozu a pracovní podmínky. A nyní i další věci. Ke kabotáži mohu říci, že je zde eh, pravidlo neomezeného počtu operací eh, v rámci určitého časového období. Eh, kabotáž zároveň obsahuje takzvanou cooling off period, a závazek eh, umožnit eh, řidičům kamionů, aby se vrátili do eh, svého domicilu a mohli zde odpočívat. A také, aby se tak činilo pravidelně. Paní předsedající, dámy a pánové, já se těším na pokračování debatu a prosím, abyste Eh, pečlivě zvažovali eh, provázání různých prvků tohoto balíčku mobility. A já budu chtít tedy být eh, rovněž konstruktivní v rámci celého tohoto sektoru a také v zájmu celkové evropské ekonomiky. To bude zcela zásadní pro nastávající práci. Děkuji vám. Děkuji a paní Lope Fontaine. Jedna minuta, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně první řadě bych chtěla vyjádřit smutek nad tím, že se nepodařilo dosáhnout dohody po měsících práce a proto bych chtěla říct si následující. Je třeba mít na paměti odlišné reality, které existují v oblasti dopravy po silnici v, po celé Evropě, jak co se týče vzdálenosti, tak také časové délky. Je třeba tedy snažit se hledat nějakého společného jmenovatele a samozřejmě obhajovat práva pra pracujících a zajistit jejich bezpečnost. To všechno jsme si přáli a podařilo se nám tady hodně pokročit, ale nemůžeme ze všeobecňovat a používat takové praktiky, které tu byly jenom záměrem pro nějaké protekcionářské účely. Nemůžeme takto zneužívat svobody, svobody usazování, svobody poskytování služeb, protože to jsou takové základní díly vnitřního trhu a procesu integrace Evropské unie. Pokud si přejeme kohezní Evropu, která bude rovnoměrná i co se týče zeměpisného rozložení, tak nemůžeme podkopávat tento vnitřní trh, který nás, jeho vytváření nastalo takové úsilí. Děkuji mnohokrát, pan Deli, Jedna minuta třicet. Děkuji vám, paní předsedkyně. Když sledujeme Jednotný trh dopravou a svobodu poskytování služeb patří to k hybným silám evropské ekonomiky. Některé členské státy včak přijaly nitrostátní opatření, která působí rozpočet padání se v jednotného trhu dopravou a přístup komise neznamená žádné zlepšení. Bohužel naopak země ještě více rozděluje mezi centrem a periferií a toto je v podstatě nevinutitelné. V radě to bylo devět států proti jeden se zdržel a přesto byl e, nuceně návrh prosazen. A teď je na řadě parlament, hovoříme o základních zásadách evropských hodnotách, ale současně k pilířům Evropské unie patří svobodné poskytování služeb a jednotný trh jako celek, který je ohrožený, když budeme prosazovat tento typ rozhodování. Pokud jde o silniční dopravu, ta nemůže být úspěšná, protože eh, pak bude produkce nákladnější a všechno to zaplatí občan. Musíme se vrátit k vyjednávacímu stolu, nalézt skutečný kompromis, eh, ale to se neděje. Je příliš pozdě. Je konec našeho mandátu a politické frakce v Evropském parlamentu jsou na tomto zcela rozdělené a nenašly společnou řeč. Máme zde více než tisíc pozměňovacích návrhů. Jak je vůbec možné za těchto okolností nalézt řešení, když jsme to nedokázali za celá léta? Musíme to nechat na novém parlamentu. Je lepší být bez dohody, než mít špatnou dohodu. Děkuji mnohokrát. Vy jste skutečně překročil svoji řečnickou dobu. Nyní paní Ayala Sender, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velice líto, že komisařka Bulčová není přítomná. Myslím, že by si tu mohla hodně věcí vyslechnout. Chci poděkovat všem zpravodajům, chci poděkovat za výtečnou spolupráci všem ostatním kolegům při práci ve prospěch vytváření takového společného základu, ke kterému směřujeme, včetně tedy inteligentního tachografu od roku 2020. Nicméně nechceme, aby tyto kontroly byly nějaké diskriminační až xenofobní. Nechceme, aby řidiči byli vinni. Měli by podniky eh, usnadňovat veškerou tu kontrolní práci řidičům, protože řidiči už tak mají té práce dost a ještě ke všemu by měli kontrolovat stovky nějakých listin. To není správné. Navíc výsledek by měl být proporční. Tady souhlasíme se spravodajkou Meriou Kilonen v oblasti té mezinárodní přepravy a také eh, ohledně eh, věcí eh, návratu Eh, řidičů kamionů domů. Tady si myslím, že tato záležitost by měla být ještě lépe osvětlena. A my na srdci řidiče z Portugalska a ze Španělska. Děkuji. Děkuji, pan Cíl. A Jedna minuta třicet. Děkuji paní předsedkyni. Nejprve chci proděkovat předsedovi Tajanemu, který řekl, který zachránil image Evropského parlamentu tím, jak rozhodl, protože není možné vytvářet legislativu takovým způsobem, jak bylo navrženo včera večer. A Evropský parlament je zde vnímán jako náhražka kvalifikované většiny rady nebo doplnění komise. Politika znamená také kompromis. A e, jak si vzpomínám před 30 lety, Jakmile jsme ztratili schopnost nalézt kompromis, teď už nejsme schopni takový odpovědný kompromis nalézt. A to nejenom do příštího týdne, ale až ani do konce legislativního mandátu. Jak to vypadá v kontextu balíčku mobility číslo jedna? Příslušný výbor nemůže v tomto smyslu předložit uh, návrh skupiny jsou tak rozdělené, že ani ta největší politická frakce nemá jasnou pozici. E, ta se zdržela e, od vyjadřování k tomuto balíčku a i když budeme pokračovat příští měsíc stejným způsobem, e, a tak zbytek této sněmovny si bude klást ještě také otázku, co to znamená pro občany. Občané si budou domnívat, že politici raději obětují jednotný trh, abych chránili národní eh, zájmy jenom proto, aby byli znovu zvoleni. A to opravdu nechceme. Děkuji. Paní Bilbao Barandika, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Řádné fungování dopravy je klíčové pro konkurenceschopnost Unie a tento balíček mobility je zásadním článkem, aby se skoncovalo s problémy fragmentace, ke kterým které vedou k sociálnímu internímu dumpingu a nerovnostem, co se týče přístupu na trh. Proto schválit společná pravidla, která skončí s těmi řešeními stát od státu a vyřeší problémy, Eh, to je správná cesta. Proto jsme podpořili eh, kompromisní návrhy předložené třemi zpravodaji. Ta opatření, které navrhujeme, zlepšují podmínky pracujících, přispívají k zlepšení silniční bezpečnosti a zlepšení efektivity dopravy. Taková a připravují lepší cestu do budoucnosti. Občané od nás požadují, abychom se snažili o to nejlepší. Často to nejlepší je ale nepřátelem toho dobrého a u dopravy to tak někdy může být, takže doufáme, aby tu nebyly nějaké blokády jen z čistého populismu. Tady to, co nabízíme, tento balíček zahrnuje práci, diskuze, účast a to je velice důležité. Děkuji. Dvě minuty třicet za zelené, paní Dali. Vážení kolegové, Již mnoho měsíců pracujeme pro to, abychom zlepšili podmínky zaměstnanců působících v oblasti dopravy s tím, že někteří berou tyto pracující v takzvaném zájmu vlastní země jako rukojmí. A Ehm, nutí je pracovat strašlivě dlouhé pracovní hodiny, neumožní jim vidět jejich rodiny, musí přespávat na parkovištích, špatně udržovaných, dokonce v samotné vozidle. Je to sociální dumping, který je takovýmto strašlivým způsobem organizován a je to samozřejmě nebezpečné pro bezpečnost. Nevyspalý řidič je hrozbou na silnicích, nejenom sám pro sebe, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu. Je potřeba odmítnout vykořišťování eh, zaměstnanců v tomto sektoru, když to předpokládá Evropská komise a dokonce někteří kolegové tady v této sněmovně. Musíme odmítnout legislativu, která představuje moderní otroctví na silnicích bez ohledu na důstojné pracovní podmínky, které by měly být k dispozici všem na území Evropské unie. Nechceme zde zaměstnance druhé třídy. E, proto musíme i nadále bojovat za to, aby spravedlivé podmínky platily pro všechny a ne jenom e, jakožto výběr pro ty, kteří mohou. Protože jinak ohrožujeme životy e, na silnicích, životy nás všech. Pokud ne, proto musíme zakázat dobu odpočinku ve vozidle, na parkovišti. Pr- právě proto eh, musíme zdůraznit, že kabotáž také má eh, podléhat jasným pravidlům. Evropská unie musí dodržet své sliby. Každý eh, si zaslouží sociální Evropu a nikdo se nesmí zříkat odpovědnosti. Každý musí dělat svou práci a nejenom se ohlížet na partikulární zájmy své země, své strany. My jsme pro správnou aplikaci spravedlnosti spravedlivých pravidel v Evropě. Děkuji vám, paní předsedkyně. A za GUE paní González Peňas, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. je pravda, že ty tvrdé podmínky pracujících řidičů by neměly vést k tomu, že se tu podrobíme sociálnímu dumpingu a nebudeme vytvářet lepší podmínky při vysílání těchto pracovníků. Konzervativci říkají, že když chceme, aby řidiči odpočívali mimo své vozy, tak je třeba umožnit, aby španělskému řidiči, když řídí mimo Španělsko, se zaplatilo míň, ale co to je toto za vydírání? Měli bychom mít spravedlivou regulaci, která umožní, aby řidiči mohli spát v decentní posteli, když mají nárok na odpočinek, aby neměli pracovat déle než dva týdny, když jsou mimo svoji zemi původu aby se používaly inteligentní tachografy a ne ty z dávné minulosti, aby bylo možné vysílat pracovníky v zahraničí, ale nedávat jim nižší odměnu než v jejich zemi původu. Toto je otázka bezpečnosti, ale také důstojných pracovních pravidel. Merci. Děkuji. Paní Damato, FDD, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Sektor pozemní dopravy, zejména silniční, čeká na mnoho otázek. Mnozí zde pracují za podmínek, které můžeme téměř nazvat otroctvím. Lidé jsou nuceni k tomu, aby jedli a přespávali ve svých vozidlech Eh, jsou odloučeni od svých rodin. Eh, máme zde také problém eh, sociálního dumpingu a neférových podmínek. My potřebujeme stejná, stejné podmínky pro všechny. Chceme spravedlivé odměňování za práci a bojovat proti odchodu firem do levnějších oblastí toto je naše zodpovědnost a je to zodpovědnost tohoto parlamentu. Nemůžeme se řešení těchto problémů vyhýbat. Příští týden na výboru pro dopravu eh, se o to musíme zasadit. Paní Mayer, eh, NF, jedna minuta. Asi? <laughs> Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Prosím o trochu upřímnosti eh, vůči eh, lidem. Myslím, že je příliš málo času na to, abychom eh, mohli se k tomu jedině ústně přihlašovat, ale už nic neudělat, poněvadž my už to nestihneme v tomto volebním období. Je to smutné, je to tragické pro mnohé řidiče v Evropě. My jsme v podstatě tam, kde jsme byli před rokem a čeho chceme dosáhnout. My jsme chtěli dosáhnout zejména zlepšení pracovních eh, podmínek eh, řidičů kamionu. Eh, rakouské předsednictví k tomu předložilo skutečně obecný přístup rady a co se z toho stalo? No vůbec nic. Socialisté a lidovci v tomto parlamentu de facto Eh, ničeho nedosáhli a navíc eh, to vše bylo v rukou chaotického vedení zelených, které, které to vnášely mnoho prvků eh, chaotických a tak dále. Ano, vidím vás, paní Deli. Pane Mejere, přijímáte modrou kartu, paní Deli? Ano? Já nepřijímám, abychom v tomto parlamentu spochybňovali eh, kompetence ve výboru pro dopravu protože známe fakty. Ta a fakta jsou, že vaše skupina zhoršila evropský projekt mnohem víc než, než kdokoliv ve výboru. A my se snažíme maximálně zlepšit pracovní podmínky pracovníků a proto vám chci říct očí do očí, proč eh, chcete tímto způsobem spochybňovat moje předsednictví. To nepřijmu, takovýto přístup. Pan Majer má 30 sekund. Paní Kelly, eh, budete se s tím muset smířit. Vy víte, eh, že jste pořádala neoficiální koordinátorské schůze a přitom jste nezvala některé frakce. Takže vy skutečně obcházíte eh, voliče a toto je skutečně drzý přístup. Ale my nejs- nevstupujeme do rozpravy těmito otázkami, naopak dáme slovo paní Lukačevské. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěla apelovat na předsedu Evropského parlamentu a na všechny politické skupiny, abychom eh, Eh, teď se už nezabývali tímto balíčkem. Je to 1500 pozměňovacích návrhů, nemáme kompromisy a jsme uprostřed volebního boje. Ukazuje se, že v takto krátké době nejsme schopni eh, připravit balíček mobility tak, aby byl transparentní, aby respektoval evropské svobody, respektoval společný trh a aby to nebylo eh, za zvýšených nákladů, které potom zaplatí evropský spotřebitel. Nemůžeme takto eh, jednat pod takovým tlakem a eh, nesnažíme se prosazovat za každou cenu zájmy svých zemí. My chceme skutečně všichni bojovat eh, proti eh, plítvání, ale eh, přitom chceme, aby se vozidla vracela prázdná do domovských zemí a tak dále. Hovoříme o kabotáži, což znamená rovné podmínky pro všechny řidiče a vy to chcete neustále omezovat a tak dále. Chcete skutečně Eh, aby řidič musel přespávat hotelu, přičemž žádné hotely nejsou a nejsou parkoviště, kde by mohl zaparkovat. Já jsem skutečně otevřena nejrůznějším návrhům, ale opravdu na takovéto omezování svobod eh, to opravdu nemohu přistoupit. To není dobré. Paní Lukaševská, máte modrou kartu od pana Radkeho, přijímáte? Allez-y, monsieur. Prosím. No. So, Já bych měla dvě konkrétní otázky na paní kolegyně. Za prvé, když hovoříte o svobodách společného trhu, tak to vážnivě Eh, znamená to pro vás, že eh, také to má být eh, trh osvobozený od sociálních pravidel? A za druhé by mě zajímalo, když hovoříte o tom, že máme krátce před volbami, tak jak dlouho vlastně máme hlasovat, diskutovat o takovýchto zákonech, aby to pro vás bylo dostatečně projednané. A za druhé, pokud se týče eh, zlepšování pracovních podmínek, eh, tak jak si to představujete, eh, poněvadž řidiči vašich zemí s tím příliš nesouhlasí? Já se domnívám, že je tady ve hře příliš mnoho emocí a, vzhledem k tomu, že jsme se vůbec nebyli schopni domluvit na kompromisech, tak to asi nejsme schopni nějakým způsobem dotáhnout. Eh, dále bych řekl, že eh, kabita, kabotáž, eh, tady vlastně to souvisí s vysíláním pracovníků a to znamená, že by měli mít stejnou odměnu za stejnou práci bez ohledu na to, odkud pochází. Takže proč to chcete dále omezovat, proč tam chcete zkomplikovat pravidla pro vozidlo, které projíždí několika zeměmi. To je skutečně omezování konkurence, to je fakt. Děkuji. Madame de Monte, Paní de Monte, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod chtěla říci, že je třeba změnit název samotného balíčku, protože od balíčku mobility bychom se měli přesunout k balíčku immobility. V podstatě vzhledem k tomu, k čemu tu dochází mezi výborem pro dopravu a tady plenární schůzi, vlastně bychom měli hlasovat. A ohledně té diskuze mohu říci, že to byla dobrá práce, dosáhlo se dobrých výsledků ohledně kabotáže, ohledně času odpočinku takže nechápu ty problémy. A co se týče kabotáže v zahraničí, tak nevím, proč se to tak naformulovalo, ale i tak jsme dosáhli pokroku a v každém případě bychom měli tedy urychlit i zavádění toho inteligentního tachografu, abychom mohli pravidla dobře kontrolovat. Takže já vyzývám, aby proběhlo hlasování do konce tohoto mandátu, protože pouze takto můžeme říci, že jsme dobře pracovali v zájmu občanů. Děkuji. Jedna, tři, tři, tři, Madame la présidente, Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, o čem je dneska řeč? Mluvíme o pracovních podmínkách řidičů, o podmínkách jejich odpočinku, o tachografech a e, Bůh ví o čem ještě. Ale přitom e, velice dobře víme, že o to nejde. Protože kdyby o to šlo, tak proč by vlastně dnes e, tito řidiči protestovali před parlamentem? Dámy a pánové, v tomto balíčku mobility nejde o to, aby bylo lépe, zejména řidičům, ale jde jednoduše o to, aby periferní země, zejména z východní Evropy, ale také z jižní Evropy, aby byly izolovány od společného dopravního trhu. Nejde tady o pracovní podmínky, pracov, eh, podmínky eh, jízdy, jde o rozdělení společného evropského trhu. Eh, jsou zde země, které jsou členy v Unii Eh, do Unie v roce 2004 a skutečně eh, vkládali naděje ve společný trh a teď jde o to, aby se to rozbilo. Čili já si myslím, že o všech těchto podmínkách práce, podmínkách odpočinku, ano, bylo diskutováno, ale musíme se dobrat kompromisu. Co je to za kompromis, jestli máme 1600 eh, pozměňovacích návrhů, o kterých se má hlasovat na plénu? Čili já si myslím, že tento parlament byž o tom skutečně neměl hlasovat a mělo by to ne- být necháno na příští mandát. Děkuji. Pane Zlotovský, máte modrou kartu? Ja, vielen Dank. Děkuji vám, děkuji kolegům. Kolegyně a kolegové, chci jenom říci, eh, tady zeptat se na jednu věc. Eh, tady to zní, jako kdyby někteří v posledních měsících a týdnech se vůbec žádného vyjednávání neúčastnili. Přece paní Zlotovská a také vy jste eh, byl eh, stínovými zpravodaji a spolu s panem Teličkou, s panem Kionenem jsme se vlastně dohodli. Vy jste byli pro a teď jste proti. To je pravda. No, šanovný, šanovný paní po... Vážený pane poslanče, Samozřejmě se dnes nepotkáváme poprvé. Ano, já jsem byl pro kompromisy a tyto kompromisy v minulém roce byly většinou odmítnuty v Evropském parlamentu. Dnes vůbec není řeč o kompromisech. Dnes je řeč o kontroverzích, vážený pane poslanče, kontroverzích. Kontroverzích, které eh, vedou k rozdělení společného trhu proto máme Evropskou unii, abychom měli společný trh. Pan Telička, jedna minuta. Uh, děkuji. Děkuji. Eh, já tady skutečně eh, lituji eh, tohoto rozhodování v parlamentu, poněvadž příští týden nastane jedna věc a opět stovky a tisíce pozměňovacích návrhů budou znovu vnášeny do hry. A skutečně eh, mnoho delegací EPP, pan Ertik, pan Ertikunen, eh, my jsme se snažili o scénář založený na společných kompromisech. Ale musím říct, že tady jde o intenci, o záměr zkomplikovat celý postup. A výsledkem je co? Mnozí navrhují, abychom to prostě odložili. Proč? My máme kompromisy, a e, to by bylo skutečně rozhodnutí, který by, e, která by fungovala, e, brala by v úvahu sociální práva a tak dále. Takže pokud to nebudeme mít, tak skutečně budeme fragmentovat společný trh a vy jste za to odpovědní. Máme zde požadavek na modrou kartu, ale máme toho hodně, proto dám slovo panu Taylorovi 1 minuta 30. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já myslím, že nastal čas, abychom se vrátili k chartě základních práv, kde se uvádí, že každý pracovník má právo na takové pracovní podmínky, které respektují jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost. Nicméně víme, že v případě dlouhodobé dálkové profesionální přepravy a řidičů v této přepravě působících jsou podmínky zcela nejen nedůstojné, ale také nezdravé a nebezpečné. To znamená, že eh, je jim těm, tím zvlášť zvláštním zaměstnávání v nějakých skořápkových schránkových firmách eh, jsou naprosto nerespektovány pracovní podmínky řidičů, kteří musí zůstávat v autech, aniž by měli přístup k základním hygienickým zařízením, jako toalety a sprchy. To není otázka jenom práv, ale je to samozřejmě otázka také bezpečnosti silničního provozu. Pokud se podíváte na statistiky, vidíte, že právě únava a nesoustředění řidiče eh, bývá častou, respektive většinou novou příčinou nehod. A proto naše strana chce jako absolutní minimum, abychom zachovali dvoutýdenní referenční období, abychom nepodporovali e, nárůst e, v hodinách pro Eh, řízení a eh, ten odpočinek by měl být v hotelu, eh, protože tento šílený myšmaš těch tisíců pozměňovacích návrhů v žádném případě nes, nás nesmí zbavit odpovědnosti, jak tvrdí někteří kolegové, protože bychom skončili prostě ve slepé uličce. Děkuji. Já jsem řekla, že už nemůžu přijímat modrou kartu v důsledku toho, že se nám nakumulovalo spoždění. Paní kari, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, letos jsem se setkala s pracujícími na silnicích z Filipín. Hovořili jsme o Evropské unie, o povolení k těmto řidičům a také jsme se bavili o platech 15 dánských korun na hodinu. Taková byla jejich odměna. A pak samozřejmě jejich kolegové dostávali mnohem lepší platy, měli platy, které jim umožnili žít důstojným životem. A tito řidiči si říkali, proč tedy oni dostávali tak nízké odměny a jejich platy a podmínky byly tak chabé. A nyní se tedy na toto zaměřujeme na ty řidiče, kteří e, tady brázdí silnice Evropy. Oni jsou unavení, extrémně unavení, vyčerpaní po těch hodinách a hodinách a dnech na silnicích. To jsou zkušenosti, které bychom si měli vzít k srdci. Evropský parlament by v tomto měl být jasný. Budeme připravovat rozhodnutí týkající se našich e, prac, dálky pracovní doby. Paní Arnotu, Paní Arnotu, jedna minuta, děkuji. Reformy kabotáže, vysílání řidičů a Eh, celý balíček mobility ukazuje, že Evropská unie je tolik sociální jako východní socialistické republiky, které eh, by mohly být demokratické. Po 18 měsících rozhovorů mezi hluchými mm, legislativní obstrukce vidíme, že, se, mm, že jsme se nikom nedostali a vidíme, že eh, mm, se takzvaně snaží zlepšit pracovní podmínky